You need to press it. Musíte zmáčknout to tlačítko, říká paní předsedkyně. Zmáčkně, zapněte se mikrofon. Já jsem ho zapínal. OK. Icha lipon ζητήσει proto to logo. Για Chtěl jsem říct si, já jsem byl první, kdo se přihlásil o slovo v proceduře Catch DI. Přihlásil jsem se první. Nestěžuji si na to, že jsem nedostal slovo, ale to, jakým způsobem toto tady funguje, tak